Vítám vás na zasedání eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu dnes. Eh, máte k dispozici k dispozici eh, program. Neozval se nikdo, že by chtěl nějaké, nějaké změny jazykový režim máte před sebou. Já vítám naši novou vedoucí sekretariátu, která je tady s námi dnes poprvé a bude nám dobrost budoucna eh, Srdečně vítáme, samozřejmě známe vás už eh, z právního servisu, takže eh, naše témata je nejsou nová. No a teď se dostáváme k bodu číslo 3, to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o pomoci pro Ukrajinu. A také eh, spolu s tím budeme probírat bod 4, to je služební cesta našeho výboru na Ukrajinu v květnu 2016, 16. až 19. Eh, podrobnou zprávu také máte k dispozici. A já bych chtěla eh, já bych chtěla přivítat příslušné zástupce soudního odvora. Je eh, tady pan kolega Fazakaš a naším zpravodajem je pan kolega Celer. No a já dám rovnou slovo panu Fazakášovi, aby nás seznámil s touto zprávou vážená paní předsedkyně Mila Inge, vážený pane zpravodaji, pane Joachime, dámy a pánové. Budu hovořit směsí jazyků, eh, raději bych tedy hovořil německy, ale poněvadž zprávě v angličtině, tak eh, budu částečně hovořit anglicky. Jinak chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že jste našli vhodný termín a že eh, mám tady možnost vám tuto zprávu představit. Ještě než se dostanu k vlastní zprávě, chtěl bych eh, vám pobleho, poblahopřát, že jste nám dali k dispozici pracovní dokument, eh, kde se hodně píše o konstatování a nálezech eh, naše, naší zprávy a vy jste na základě tohoto přijali politické závěry. A já si myslím, že to je velice dobré, že eh, takto spolupracujeme eh, Evropský parlament a výbor KONT a my. A že tedy my eh, díky tedy eh, naší expertízy vám můžeme eh, dát k dispozici ty vhodné podklady, abyste mohli přijímat vhodné politické závěry. Samozřejmě víte a budete rozumět tomu, že v naší práci není snadné zcela se odpoutat od politických aspektů a e, zabývat se pouze fakty. E, my jsme se právě o toto pokusili e, v naší zprávě, ale já musím říct, že mám velké uspokojení tedy v tom, že ve zprávě, vaší zprávě už jsou ty potřebné politické závěry. Tak my jsme vám tu prezentaci připravili a možná, že bychom si ji mohli pustit. Takže především Eh, k relevantnosti té zprávy. Asi budete vědět, že eh, Ukrajina je jedním z našich nejdůležitějších eh, přímých sousedů. V, v zemi jsou problémy finanční a politické zejména. Finanční pomoc EU v letech 2007 až 2015 dosáhla až 5 miliard eur, z toho 1,6 eh, plus eh, ten zbytek byl v mikrofinančních půjčkách. V roce 2014 v době Majdanu jste nás požádali, abychom eh, se začali zabývat zprávou a balíčkem 5,2 miliard eur. Otázka auditu spočívala v tom, že eh, pokud tedy komise a Evropský eh, servis pro zahraniční činnost eh, se tedy zabývali tím, jak pomoci Ukrajině, aby se stala státem, který je řádně zpravován. Zejména tedy v oblasti boje proti korupci a v oblasti plynového hospodářství, které hrálo velice důležité, důležitou roli v roce 2013 a 2014, eh, zejména z hlediska naší energetické bezpečnosti. Eh, celkové závěry jsou takovéto. Eh, naše pomoc Ukrajině byla částečně efektivní při podpoře Eh, proměny Ukrajiny v dobře zpravovaný stát. Administrativa a legislativní kontext, a politická situace a všem naši pomoc omezily. Od Majdanu v roce 2014 eh, bylo eh, prostředí pro spolupráci kooperativnější, ale pořád ještě byly poměrně ohrožené naše cíle. 2014 byla krize, pak jsme měli ten záchranný balíček 5,2 eh, miliard, to eh, patřilo eh, tedy k náhavé pomoci Ukrajině, která se nacházela ve velmi obtížné finanční situaci. Neměli jsme připravenou žádnou strategii. Závěry a nálezy, pokud se týče řízení finančních veřejných financí a boje proti korupci, jsou tyto. Pomoc Ukrajině byla částečně e, úspěšná a měli jsme tedy e, částečné výsledky e, ve veřejných financích i v boji proti korupci. Bohužel poněkud před rokem 2014 nebyly reformní cíle eh, dostatečně sledovány, to se změnilo v roce 2014. Eh, pokud se týče eh, veřejných financí, tak ty sehrály pozitivní roli a ke všemu přispěl také uvolněný výzový režim. Sledování nakládání finančních prostředky bylo efektivní. Pokud se plynového sektoru týče, pomoc eh, Evropské unie měla částečně výsledky při lepší správě eh, a eh, stabilizaci dodávek do Evropy. V roce 2014 evropská pomoc měla jen malý vliv na fungování plynového hospodářství. Výsledky jsou tady smíšené. Přesto bylo Eh, dosaženo například schválení eh, zákona o plynovém hospodářství. Dialog EU-Ukrajina eh, byla poněkud eh, zeslabena eh, nedostatečnou, nedostatečným odhodláním na straně Ukrajiny a eh, rozmanitosti názorů v EU. Neměli jsme i k dispozici dostatek údajů a vysvětlení k těmto údajům. Na základě našich nálezů a závěrů jsme přijali doporučení. Za prvé, více se soustředit na eh, řízení finančních, eh, veřejných financí v dialogu s Ukrajinou. Dále eh, konsolidovaný dialog v těchto oblastech, zjištění možností pro program a reformy veřejných financí a to, co nejdříve. Druhé doporučení, zlepšit podmínky pro vyplácení finanční pomoci Eh, indikátory pro eh, finanční pomoc je třeba eh, důkladně definovat podmínky. Úzká spolupráce s dalšími dárci při stanovávání a vyjednávání podmínek, najít rovnováhu mezi efekty a politickým vlikem, vlivem tři podporu, podpořit z eh, eh, monitorování pomoci, zjednodušit evropské podpůrné programy, eh, využít pozastavení plateb tam, kde není dostatečný pokrok reforma. Číslo čtyři, větší důraz na efektivní implementaci a udržitelnost reform podmíněnost další pomoci Evropské unie podle dosahování klíčových eh, výsledků a eh, posoudit podmínky vyplácení. A naše doporučení číslo 5, a to se týká eh, plynového hospodářství, větší efektivnost pomoci EU větší důraz na sběr, analýzu a verifikování údajů a verifikace informací i za nepříznivých podmínek. Čili tolik naše prezentace, pokud se týče naší zprávy, která byla také zveřejněna v tisku a e, bylo byl o ní tedy velký zájem i v politických kruzích. My bychom se neměli zabývat eh, tím, co se píše v novinách, ale musíme říci, že některá média naši zprávu eh, zcela nepochopili a vysvětlovali to tak, že se zprávy vysplývá, že Ukrajina je nejskorumpovanější zemí v Evropě. Já bych chtěl říci, že eh, Evropský účetní dvůr se nezabývá posuzováním míry korupce. My se opíráme o názor Transparency International a e, v souladu s komisí a ukrajinskými orgány jsme se shodli na tom, že tato oblast by měla být e, posouzena v naší e, zprávě. Ale ty jakési ty titulky v novinách, tak to skutečně my jsme nebyli jejich zdrojem. My jsme pouze řekli, že eh, řízení veřejných financí a korupce na Ukrajině jsou dvěma klíčovými oblastmi pro budoucnost Ukrajiny a kde evropská pomoc by měla být daleko udržitelnější, tedy s ohledem na eh, výsledky, kterých má být dosaženo. Eh, paní předsedkyně, děkuji vám za tuto příležitost a těším se na eh, vaše odpovědi a také otázky k naší zprávě. Děkuji vám. Děkuji a slovo má pan zpravodaj Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji eh, také kolegovi z Evropského účetního dvora, děkuji jeho spolupracovníkům za tuto zprávu. Na, eh, nebo k politicky složitému eh, procesu, tedy ty podpory, které byly poskytovány ze strany EU Ukrajině a které jsou i nadále poskytovány v prostředí, které je politicky velmi složité. Zpráva účetního dvora zahrnuje období od roku 2007 až do roku 2015, což znamená, že mm, to starší eh, platební období, podpůrné období 2007 až 2013 je překročeno a jsou tam ještě ty dva roky navíc, roku 2015 a mm, došlo tam k takové, mm, takovému politickému zlonu, zlomu e, do roku 2013. Bylo nutné konstatovat, a to odpovídá také tomu, co zjistil účetní dvůr, že podpory poskytované Ukrajině v rámci e, tehdejší partnerské dohody a dohody o spolupráci, která funguje od roku 1994, tedy krátce poté, co Ukrajina získala nezávislost. A za těchto okolností bylo tehdy obtížné v rámci toho partnerského nástroje a v rámci politiky sousedství a pomocí poskytovaných v rámci těchto nástrojů ověřit účinnost a řádnost, řádné využití těchto podpor. Potom tato dohoda o partnerství a spolupráci měla být nahrazena asociační dohodou, o čemž se také vyjednávalo dlouhá léta. A nakonec to vedlo k tomu, že za prezidenta Janukoviče, na rozdíl od toho, co se očekávalo, tato asociační dohoda kvůli tlaku Ruska nebyla podepsána. To vyvolalo masové hnutí na Ukrajině, které eh, tedy je známo, které vstoupilo do historie pod označením Majdan, protože občané Ukrajiny nechtěli souhlasit s tím, nechtěli přistoupit na to, že další cesta a zbližování s Evropskou unii nemá pokračovat, protože asociační dohoda by bývala znamenala důležitý milník právě ve zbližování s Evropskou unii protesty občanů Ukrajiny, kdy docházelo i k četným obětem na životech, byly úspěšné, protože nakonec došlo k politické změně na Ukrajině a nová vláda, nový prezident nakonec podepsali asociační dohodu a to vlastně zavázalo Evropskou unii pozitivně k tomu, aby Ukrajinu dále podporovala. Máme tady balíček 11,2 miliardy euro na 7 let od roku 2014. Na počátku jsme mohli konstatovat, že je zde silná politická vůle k reformám postupně se dostávaly k zodpovědnosti nové osoby, došlo ke změnám ve vůdčích funkcích a musíme konstatovat, že reformy jsou ohroženy v současnosti, protože doby realizace reform se prodlužují a důležité záměry nejsou prosazovány s dostatečným úsilím. Evropský účetní dvor, DŮR, se zaměřil také na otázky, eh, které se týkaly odvětví plynu, eh, kde Ukrajina eh, byla přímo závislá na dodávkách z Ruska a neustále docházelo ke sporům při platy, placení plynu na straně jedné a na druhé straně plynárecké odvětví na Ukrajině bylo velmi poznamenáno korupcí a sloužilo k obohacení jednotlivců, kterým se e, říkalo oligarchové, kteří se tímto způsobem si zmocňovali bohatství e, v této zemi. A teď se to zlepšilo od té doby, co se plyn do, Ukrajiny dodá, do, do Ukrajiny dodá přes evropské plynovody, tak jsme eh, dostali situaci pod kontrolu nebo máme nad ní přehled a, a dodávání plynu pro občany na Ukrajině tedy eh, vnímáme, sledujeme, je to přehledné. Země se bohužel nyní dostala do dalšího konfliktu tím, že došlo k připojení eh, k okupaci vlastně Krymu ze strany Ruska a separatistickými hnutími ve východních eh, oblastech Luhansk a Doněcko, eh, kde vlastně, jak se zdá, to jasně podporuje Rusko. A Rusko se, Ukrajina se díky tomu dostala do občanské války nebo na hranici občanské války a tento konflikt již eh, zaznamenal také eh, tisíce obětí a využívá velmi zdroje této země. Myslím si, že nadále se musíme zaměřit na dvě věci. Musíme nadále pomáhat Ukrajině, aby stabilizovala své struktury, aby se život normalizoval a aby se pokračovalo v reformách, aby se Ukrajina držela evropských hodnot a měřítek a zároveň musíme kritizovat to, že reformy na Ukrajině jsou mnohem pomalejší, než se očekávalo a nejsou tak dalekosáhlé, protože eh, to, to jak si zpomaluje také cestu Ukrajiny k Evropě a k modernějšímu, eh, demokratičtějšímu státu. Jsou tady i nadále staré struktury, které brání reformám a demokratizaci a reformační síly mají problémy se prosadit. Vítáme podpory Evropské unie pro Ukrajinu, ale doníváme se, že tady je potřeba to navázat na úsilí ukrajinské vlády o vylepšení situace země. Pro mě k tomu patří například vylepšení eh, vlastních příjmů, tím, že by se vytvořil transparentní daňový systém, který by byl transparentní i pro občany, tak aby se vlastně pouze nečerpaly eh, daňové zdroje občanů, ale aby se čerpalo i z oligarchů, kteří tady i nadále existují. Bující korupce v zemi by měla být účinně potírána. A organizace a agentury, které byly zřízeny i s evropskou pomocí a které mají bojovat proti korupci a bojují proti ní, aby byly tedy podporovány finančně i jinak ze strany ukrajinských orgánů. V uplynulých letech jsme o tom bohužel museli pochybovat, že k tomu dochází. Vyžadujeme eh, také, eh, aby se rozvíjelo soudnictví, aby, to byl, aby bylo nezávislé a eh, v našem výboru proběhla mise na Ukrajinu kde ti, kteří bojují proti korupci, tam jmenovali číslo, které mě vyděsilo, že dvě třetina státních zástupců eh, a soudců eh, v Ukrajině jsou dolaroví milionáři, což samozřejmě neplyne eh, z jejich vlastních aktivit. Takže to musíme potírat. V soudnictví musí být posíleno, spravedlnost musí být posílena tak aby občané mohli spravedlnosti důvěřovat. Požadujeme, aby bankovnictví se dostalo pod větší kontrolu, aby se omezily toky peněz do zahraničí, protože ono to velmi často mm, vede k insolventnosti příslušné banky. Takže proto bychom měli rozpočtové a makrofinanční pomoci poskytovat pouze za splnění určitých podmínek, tedy že je možné vysledovat finanční toky, makrofinanční podpora v minulosti byla mnohostraná, eh, i měnový fond zde poskytoval tyto prostředky, ale to vše bylo poskytováno proto, aby nedošlo ke kolapsu systému a aby inflace byla podstatě stabilní. Stabilní eh, se tady myslí 20%, což je stále ještě příliš vysoké, ale jinak by to mohlo dosáhnout třeba i 150%. A samozřejmě k tomu patří i to, že bude vybudován stabilní bankovní systém, což v minulosti tak nebylo, nebo neviděli jsme tam takové pokroky, které bychom si přáli. Požadujeme, aby poskytování finančních podpor proběhlo Eh, jinak. Zatím to bylo tak podle účetního dvora, že to byly eh, předběžné podpory a tady je potřeba opravdu si ověřit, že to bude úspěšně vynaloženo. Teď je na čase, abychom eh, na to dohlédli a hodnotili to teď vlastně a sledovali to teď z jiného úhlu pohledu než pár týdnů či měsíců po Majdanu. Eh, dále, pokud jde o ukrajinskou vládu, je to tady zatím ještě decentralizované a v regionech chybí dobré struktury, které by mohly zprávu zajistit a proto je potřeba se zaměřit na obojí. Některé příklady, jako například Lemberg sám nebo okolí Lemberg, se vyvíjí, rozvíjí pozitivněji než jiné části Ukrajiny. To znamená, že tam, kde eh, existují efektivní decentralizované struktury, tak to opravdu může vést k úspěchu. A my se doníváme, že tohoto příkladu by se měly chopit i další regiony. K tomu bychom měli poskytnout technickou a jinou podporu. To tedy naše připomínky ke zprávě účetního dvora, která byla obsáhla, za kterou ještě jednou děkuji. Myslím si, že by nám měla pomoci vztahy k Ukrajině vylepšit a občanům této země přinést pozitivní výsledky. Děkuji. Stručně bych schrnula, jak cesta probíhala eh, v květnu a já potom budu muset do rozpočtového výboru za 10 minut na hlasování. Tam jsem nenašla někoho, kdo by mě zastupoval, ale tady mám kolegu Dereka Vona, který mě bude zastupovat tady. Ovšem chtěla bych říci, že Eh, jsem považovala za velice politování hodné, že se nám podařilo naplnit pouze tři eh, místa. Byl tam kolega Celer, Von, já a kolega Černecky jenom půl den, což je velmi málo. Takže vlastně jsme nenaplnili tu, to kritické množství, které je zapotřebí pro to, aby návštěva byla úspěšná. Náš výbor by eh, měl pochopit tuto zemi. Musíme se tím zabývat. Je to důležité. Ukrajina si to zaslouží a potřebuje nás i s ohledem na ty obrovské částky, které na Ukrajinu zasíláme. Je to v našem zájmu, abychom tuto zemi dobře pochopili, abychom ji porozuměli a proto jsem rád, že je tady pan uh, Wagner a eh, z DG ECFIN eh, a z dalších, jsou tady příslušní zástupci, pan Grisham, oni nám k tomu potom ještě později něco řeknou. Pro nás bylo velmi obtížné eh, něco eh, zjistit, začali jsme v Limbergu a zpětně musím říci, že je to sice pěkné, ale tam bychom bývali vůbec nemuseli jet, jet, protože jsou jistě jiné oblasti na Ukrajině, kde bychom si mohli udělat typičtější obrázek. Je to samozřejmě velmi pěkné v této oblasti, bylo dobré vidět, že to funguje. A pak jsme byli v, Kijevě, v Kijevu a, a pan Nákpek nám potom vysvětlí, nebo vám vysvětlí, um, jaké to tam je a proč jsem měla ten pocit, že ty neviditelní eh, oligarchové mají nějaké své viditelné postavičky, eh, které nám tam předkládali a to proto, že ty, ti lidé nám byli schopni říci to, co my jsme chtěli slyšet. Takže tady si musíme položit otázku, jak udržitelný ten vývoj, ta změna tam je, co se opravdu mění a tady k tomu opravdu potřebujeme aktualizované informace, tak abychom pochopili, jak ta situace vypadá v současnosti. Eh, já jsem nikdy nezapomněla na to, že to je země ve válce a že v takové zemi samozřejmě panují obrovské výzvy, eh, že jsou tady problémy s vyplácením důchodů v obsazených oblastech, jak se daří těm lidem v těchto oblastech, které, kteří opravdu uh, musí souhlasit eh, s nedůstojnými podmínkami pro to, aby získali své důchody. Takže my jsme se snažili opravdu ukázat porozumění. A já bych si přála, abychom co nejdříve opět cestovali na Ukrajinu. Bylo by dobré, abychom schromáždili své poznatky o Ukrajině, abychom ji pochopili, abychom um, ji dobře vnímali. Naši polští přátelé mají s Ukrajinou velmi uh, intenzivní vztahy, blízké vztahy, tam to přeshraniče funguje velmi dobře a v rámci sousedské pomoci je tam dosaženo mnohé, takže to se nám nesmírně líbilo a my bychom to chtěli podpořit. Myslím si, že tady je takový dvojí vývoj. Jednak jsme udělali takové strašlivé zkušenosti v ukrajinském parlamentu, opravdu e, strašlivé zkušenosti, protože jsme eh, byli na místě odporu proti změnám, kde vlastně eh, vše se dá prosazovat jenom velmi obtížně. Samozřejmě jsou tady i ti, kteří chtějí prosazovat reformy, ale těch jiných je, mno, je více. A to neustále ty neustálé snahy Ukrajiny, ten její tlak tam toho opravdu dosahuje mnohé a já tady velmi Děkuji tady za tu cestu, bylo to velmi zajímavé. Přála bych si, abychom tam jeli někdy brzy opět, ale aby tam jelo opravdu sedm lidí, sedm našich členů, protože je důležité, abychom, pokud jde o Ukrajinu, byli opravdu akceschopní. Tady se hlásí několik kolegů, nejprve kolega Valesa. Eh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, zpravodajem ve výboru pro mezinárodní záležitosti pro Ukrajinu, takže proto jsem dnes zde. A jednou z těch eh, hlavních oblastí, kterou ta zpráva pokrývala, je boj proti korupci, včetně zakládání speciálních orgánů, které jak si zaručují boj proti korupci za dodržování mezinárodních standardů a také tam jde o boj o za, proti nelegálnímu obohacování. A myslím si, že je důležité, abychom zde již, nebo na, na Ukrajině, aby zde již dosahovali nějakých eh, hmatatelných eh, výsledků. A já bych se chtěl zeptat, jaká doporučení máte právě v oblasti boje proti korupci? Jakým eh, způsobem se například efektivně zpracovávají elektronické údaje a podobně. A potom ještě pokud jde o další vyplácení té makrofinanční pomoci, tedy ty další částky, tak eh, jak to v souvislosti s, eh, s touto pomocí eh, vypadá s tím zákonem o energetice, který dosud ukrajinský parlament ne schválil. A potom je zde ještě jedna oblast a to je Eh, zpracování dřeva a zde Ukrajina postupuje proti pravidlům WTO, proti pravidlům DCFTO a dochází tam vlastně k udělování asymetrických koncesí a my bychom měli vůči takovýmto nekalým jevům bojovat. A co tedy audit zjistil, pokud jde o tyto dvě poslední zmiňované, zmiňované věci. Děkuji, paní kolegyně Činiči. Grazie. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zástupci účetního dvora za prezentaci a děkuji také kolegovi Tylerovi za velice vyčerpávající a podrobnou práci. Já sama se domnívám, že zhodnocení účetního dvora je velice přesné a vyvážené a že tam jsou velmi dobře zdůrazněny ty možnosti, které finanční pomoc Unie nabízí. Ale zároveň tam je popsána ta stávající situace, která je dosud plná problémů a které bychom se měli snažit řešit, aby ten asistenční program byl co nejefektivnější a skutečně přispěl k rozvoji Ukrajiny. Viděli jsme, že ten pokrok je tam velice pomalý. Dokonce v roce 2014 došlo k politickému obratu, který umožnil být s velkými obtěžemi, že tedy k těm eh, různým eh, změnám pozitivním eh, došlo, například eh, v té oblasti, které se týkají dodávek eh, plynu, vyhlašování veřejných výběrových řízení a tak dále. Myslím si, že byť té práce ještě zbývá hodně udělat, takže určité pokroky zde již jsou a to je povzbuzující. Také je potřeba abychom měli jasnou strategii a přesná pravidla podmíněnosti. Zároveň ale ty cíle musí být eh, realistické, vzhledem k tomu, že ty výsledky, kterých bylo dosaženo, jsou poměrně křehké. A jak říkal předřečník, právě ta křehkost těch dosahovaných výsledků nás vede k tomu, že bychom měli nadále podporovat rozvoj Ukrajiny a změny na Ukrajině, v té velice složité politické situaci. Musíme se snažit, aby ten pokrok, kterého bylo dosaženo, byl také konsolidován. Myslím si, že doporučení účetního dvora budou pro komisi velice cenná a také se připojuji k otázkám předřečníka. Zajímalo by mne více podrobností, k té podmíněnosti, která se váže na poskytování makrofinanční pomoci, tedy na to druhé vyplácení tě, té pomoci. A jaké podmínky jsou u této druhé splátky předpokládány? Děkuji. Děkuji. Ono to trošku vypadá, že body 3 a 4 jak si bereme zároveň. Ono to není asi úplně špatně, je ta, smíchat tedy to, co se týká té zprávy a té návštěvy. E, prosím další řečnici. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu. Myslíme si, že je velice důležitá z důvodu, které zde již z úst několika kolegů zazněly, především z úst pana Cilera. Já jsem velice pečlivě e, sledovala vývoj především v oblasti boje proti korupci a spravedlnosti e, a také jaksi e, z pohledu Euronestu, parlamentního schromáždění. A myslím si, že bychom se měli ještě více dozvědět o tom, jaké možnosti by mezinárodní instituce mohli využít, aby podpořili ty pozitivní změny a reformy. Myslím si, že Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská investiční banka a další instituce spolu s institucemi Evropské unie již mají určité pozitivní zkušenosti, například pokud jde o reformy v sektoru plynu, kde je třeba tlačit na to, aby ta struktura výběrových řízení byla dostatečně transparentní a myslím si, že takovýmto společným touto společnou možností zásahu bychom se měli zabývat. A potom je zde ještě boj na, proti korupci na těch nejvyšších úrovních. To si myslím, že je velice klíčové. A také to souvisí s tím velice výjimečným jmenováním ze strany prezidenta Porošenka v loni na jaře, kdy nejvyšší státní zástupce je bývalý politik. On samozřejmě, eh, pan Lučenko, měl veškeré možnosti prokázat, že je nezávislý, ale já mám pocit, že tomu tak úplně není. A zároveň je zde ještě eh, problém toho, zda ta protikorupční agentura je nezávislá a více podrobností bych zde tedy uvítala. A potom ještě ty elektronická prohlášení, e-declarations, tak zdá se, že ta byla efektivní v tom, že stovky soudců místo, aby ty, ta elektronická prohlášení podepsali, tak šli radši do důchodu a zdá se, že se z toho poučila i řada dalších zemí. Protože je to tedy takový možná dobrý způsob, jak eh, zahájit ty v úvozovkách čistky v tom sektoru soudnictví. V každém případě souhlasím s, těma, s těmi doporučeními, myslím si, že jsou správná a ráda bych se tady dozvěděla něco k těm svým dvěma zmiňovaným dotazům. Next, uh, Děkuji, paní Takula. Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Především eh, já jsem tentokrát poprvé zde jako plný eh, plnohodný člen, byl jsem náhradníkem, náhradil jsem pana Torera. Já vím, že není jednoduché ho plně zastoupit, ale budu se snažit. Chtěl bych říct několik slov k této zvláštní zprávě. Já eh, děkuji eh, panu Fazekášovi, eh, bývalému europoslanci a také pamatuju si dobrému hráči tenisu v minulosti. Chtěl bych vám nyní poděkovat za tuto vyváženou a dobrou zprávu, která ukazuje, jak do budoucna zlepšit evropskou pomoc Ukrajině. A také chci poděkovat Celerovi za podporu této práce v našem výboru. Je třeba říci, že Ukrajina prošla velice náročnou dobou v období eh, od oranžové revoluce přes konflikt na Eh, východě Ukrajiny a samozřejmě také 2008 eh, globální ekonomická krize. Navzdory eh, úsilí o reformy patří Ukrajina k těm nejskorupovanějším zemím v Evropě. Čili Evropa musí se snažit vést Ukrajinu k zvládání eh, zprávy státu a eh, zvládání problémů s Ruskem. Tady skutečně je třeba, abychom poskytovali určité vedení a výsledky musí být zjevné. Eh, monitorování implementace musí být zjevnější. Reforma veřejných financí je klíčová je třeba zabránit korupci ve všech formách vzdělávání je e, efektivní stejně tak jako finanční pobídky. A já jsem přesvědčen, že e, my jsme e, schopni pomoci k vzdělanější veřejné zprávě, která k tomu tedy bude přispívat lépe. Děkuji. Jak říká paní Grse, také já jsem se zařadil mezi řečníky. Eh, protože já jsem byl na delegaci, eh, která navštívila Ukrajinu loni v květnu a my jsme eh, tam tedy hovořili o mnohých věcích a některé z nich mě zaujaly. Hodně jsme se tam doslechli o korupci, hovořili jsme o protikorupčním rámci, který se nyní realizuje. Setkali jsme se s řadou protikorupčních organizací i nevládních a to byl takový signál toho, že mentalita na Ukrajině se může měnit, ale přesto e, tam té korupce ještě hodně zůstává. Možná e, e, bych se o tom septal pana Wagnera, jestli si myslí, že skutečně tady k nějakému posunu v chování dochází, nebo ne. A druhá věc, to je ta zpráva účetního dvora. Vy jste hovořil o tom, kolik těch evropských peněz vlastně jde do rukou centrální ukrajinské vlády a samozřejmě tyto peníze se potom těžko sledují, co se s nimi dále děje. Situace a problémy na Ukrajině tam jsou veliké a my ho asi nebudeme schopni Eh, sledovat eh, každé euro. A mě by tedy zajímalo, zda vy jako auditoři jste se na to měli možnost zaměřit. Jestli tedy eh, de facto můžete nějakým způsobem vysledovat, jak ty peníze jsou jak si využívány, eh, nebo eh, jestli to prostě eh, nejde. A možná ještě pan Wagner s komisem, my jsme se setkali na Ukrajině a možná, že by nám mohl dát pár odpovědí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Pokud se týče eh, té zprávy účetního dvora, eh, tak to nejpozitivnější je, že komise již eh, akceptovala všechna doporučení této zprávy, což ukazuje, že se široce shodujeme na mnohem z této zprávy. Nicméně chtěl bych se ještě vrátit k politickému významu Eh, podpory Ukrajině, jak to bylo hned na začátku. Je třeba říct, že tam došlo k určitému politickému vývoji a eh, politicky bylo rozhodnuto, že pomůžeme stabilizovat tuto zemi. Toto, tedy, na tom se komise shodla a samozřejmě se tam angažovala spousta dalších aktérů a to je vlastně reflektováno jak v naší zprávě, tak ve zprávě auditorů. My si snažíme připomínat eh, všechny ty změny, k nímž došlo od eh, revoluce na Majdanu. Neměli bychom zapomínat na to, že z makroekonomického hlediska šlo o zemi, která byla před zhroucením. Eh, lidé zde umírali a vláda s naší pomocí okamžitě zahájila reformy, které se tam 20 let předtím eh, neodehrávaly. Eh, Ukrajina byla po desítky let eh, součástí Sovětského svazu, pak ztratila 20 let v nezávislosti a teprve v roku 2015 se ukázalo, že reformy jsou možné a začaly se uskutečňovat. Také Eh, je třeba říci, eh, že šlo o nouzové řešení, ale prostě tak to někdy chodí, někdy je to nutné a zpravodaj vlastně mm, toto konstatoval, eh, že teprve později byla vyvinuta jakási strategie. Čili pokud se týče těch doporučení, ano, tady je třeba říci, že my jsme eh, provedli určité kroky po té první fázi stabilizaci. Před vydáním zprávy těch zhruba 20 měsíců Evropská unie vytvořila program, který se soustředoval zejména na transparentnost a transparentnost odpovědní, zodpovědnou vládu. To znamená decentralizace státu, to je velice důležité pro budoucnost země, země a města, regiony a města eh, musí mít své vlastní programy a to je vlastně něco, co se pomalu začíná rozjíždět a teď už je vlastně vidět, že se na tom pracuje, že se ty eh, plány naplňují. Eh, byl vytvořen nový protikorupční program a momentálně se implementuje ze strany dánské agentury a pomocí mezinárodních expertů. A jak bylo řečeno, soustředuje se na oblasti, které jste zmínil, to znamená budování institucí, včetně parlamentu, parlamentního dohledu a tak dále, ale také nové instituce, eh, nové agentury. Eh, to všechno si vžádá určitý čas, ale my už nyní máme, tedy nebo vytváříme struktury, které eh, během let eh, začnou jaksi plodit výsledky. Pak jde samozřejmě o, o právní stát. Tady je klíčem reforma soudnictví. Pokud se týče eh, ekonomických výhledů této země, o tom jsme tady nehovořili, eh, komise je přesvědčena, že eh, pokud by korupce a justice začala fungovat dobře, pomohlo by to ekonomice, protože v ekonomice je mnoho peněz, inflace Eh, teď je nějak kolem 10-12% eh, a to vše by přispělo k další stabilizaci. Eh, pokud se týče minulosti, jak tady bylo řečeno, opravdu je možné do systému jakoby injektovat novou krev a tady jsme skutečně v tomto aktivní Eh, to pětileté období zatím ještě není hotové, ale zpráva brzy bude. Jak už jsem řekl, dříve odpovím na některé otázky. My souhlasíme se všemi doporučeními, máme akční plán, kde některá z těch doporučení už jsou splněna, další teprve budou. A eh, ještě stručně bych se zastavil u jedné, dvou otázek. Byly tady otázky o mikrofinančním systému. K tomu něco řekne kolega. E, Mezinárodní organizace a spolupráce s nimi. E, myslím, že e, jenom v málem počtu jiných zemí je takováto spolupráce takto úzká jako na Ukrajině. Ano, máme tam různé E, trošku systémy právní. E, funguje tam EBRD, EIB, Mezinárodní měnový fond a e, ta nová strategie pro zprávu veřejných financí, tam se hrála roli Světová banka a mnoho se tam tedy eh, napravuje, dostává to směr. Eh, také zde máme koordinované, eh, koordinované spolupráci se Spojenými státy, což nám umožní zdvojnásobovat rozpočet. Další věc, to je tedy plynárenství, bankovnictví a spolupráce úzce v boji proti korupci. Eh, pokud se týče občanské společnosti, tak ta je jednou z hlavních hnacích sil změn na Ukrajině. Eh, v strukturách je pořád ještě mnoho lidí zvyklých pracovat po staru. Eh, je zde výrazný tlak z venku a Eh, je to prostě nutné pro to, aby eh, si eh, postupně vlády tedy udržovaly kurz. A poslední věc, jsou tady zcela jasné a důležité změny. Pokud se týče bankovnictví, tady o tom už byla řeč. To je ještě pořád oblast plná výzev, ale byly už uzavřeny takové ty jenom eh, skořápky v podobě bank, které de facto jenom odčerpávaly eh, peníze eh, mezinárodních investorů do korupčních kapes. V poslední době to byla bank. To byla banka, která měla dluhy ve výši asi 7% HDP, čili to bylo moc a navíc zatím byly eh, oligarchické zájmy, čili to se nedalo jenom znárodnit, to se prostě muselo zrušit. Pokud se týče plynu, tím, že plyn eh, se nyní eh, prodává za tržní ceny, eh, tak to je samozřejmě zátěž pro obyvatelstvo, ale zase začínáme pracovat na eh, energetické účinnosti. Naftogaz, tato firma se podílela dvojciferným číslem na národním deficitu. Nyní má mírný pro mírný zisk, něco málo nad nulou, ale něco tam je. Další věc, eh, třeba policie, zejména dopravní policie. Lidé si eh, uvědomují, že říkají, ano, eh, my už rok tady jak si jezdíme po městě, po Kijevě a tak dále a už rok se nestalo, že by nás policie zastavila a chtěla úplatky. Eh, další věc je zdravotnictví. Eh, tady eh, jsou zejména tedy nákupy zdravotnických materiálů, což tedy pomáhá tedy, tedy pomáhá situaci. Pan předseda, je to velice zajímavé, ale prosím, kdybyste pomalu skončil, poněvadž máme ještě další program. Ano, čili v podstatě jde o nákupy zdravotnických materiálů, kde eh, je daleko větší transparentnost, než byla. Pan Fazekáš, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem poslancům za cené eh, komentáře a otázky. Tak především já bych se chtěl eh, omezit na rozdíl od pana Wagnera, který je Eh, skutečně eh, drží prst na pulzu toho, co se děje. Eh, já se musím tedy omezovat pouze na závěry zprávy, která byla dopsána v roce 2015. Čili já pokud byste měli zájem, já k tomu samozřejmě mohu říct ještě další věci, ale ne eh, v roli auditora. Čili je to velice eh, citlivá věc a já jako Maďar tedy sleduji další vývoj na Ukrajině. Mám k tomu eh, samozřejmě vlastní názory, ale ne, neměl bych se vyjadřovat politicky a opravdu neměl bych jít nad rámec této zprávy. Takže především děkuji, že jste zmínili tu Eh, otázku korupce. V naší zprávě je mnoho doporučení, například podmíněnost naší další pomoci a tak dále. A já jsem tedy eh, také četl tu vaši zprávu z vaší loňské mise na Ukrajině, eh, která má daleko větší rozsah. A já musím říct, že je velice hezké, že vidíme, eh, kolik nových institucí a eh, dalších orgánů bylo vytvořeno eh, pro boj proti korupci, ale čekáme na důkazy. Čili musím říci, že skutečně v té naší pomoci by měla být ta podmíněnost výsledky eh, v boji proti korupci. Ano, eh, pan Wagner to byl i politicky, ale eh, vy jste také politikové a prostě v dialogu s Ukrajinou je třeba zdůrazňovat to, že reformy nejenom je třeba vyhlásit a zahajovat, ale také dokončovat. Eh, pokud se týče eh, tedy obchodu, eh, to nebylo součástí naší zprávy. A pokud se týče vlivu a spolupráce mezinárodních institucí, v naší zprávě je vidět, že my vysoce ceníme těsnou a intenzivní spolupráci s EMF a Světovou bankou. De facto jsme to komentovali slovy, že Eh, vůči roli by tady měla sehrávat Evropská unie, která, eh, řekněme, eh, tady určuje tempo a v podstatě Mezinárodní měnový fond a Světová banka se nám snaží říkat, co máme dělat, ovšem za naše vlastní peníze. Nicméně spolupráce tady je, je těsná, je častá a Horizontálním eh, sjednocím programem je boj proti korupci. Začínáme tím, že nejdříve eh, zjistíme, jestli je někde korupce a když tak nejdříve je třeba ji eh, zastavit a potom se může jít dál. Pokud se týče státního zástupce, generálního prokurátora, tak ano, ten se tím také zabýval, ale k tomu nemůžeme eh, zatím se moc eh, vyjadřovat. Mnoho orgánů eh, tady vzniklo, zatím nemáme výsledky. Co se týče deklarace, to je politická záležitost a pane Celere, a vy jste také řekli toto ve svých zprávách. A pokud se týče Eh, rozpočtové podpory, eh, tak ty eh, platby předem a platby naléhavé. K těm jsem si tedy vyslechl s potěšením to, co jste k tomu sepsali. Vy jste to kritizovali, ale také jste uznali, že k, to, k témuž dochází i v některých jiných případech. A pokud se týče speciální situace Ukrajiny, Eh, došlo ke shodě, že eh, by se toto nemělo takto dále eh, trvat do budoucna, ale je třeba to prostě vyřešit. Čili tolik mé odpovědi a děkuji pan, panu Wagnerovi za aktuální zprávy. A jak jsem řekl v obecných závěrech, Pomoc Evropské unie Ukrajině byla velice užitečná, měla by pokračovat tak, jak řekl váš zpravodaj pan Celer. A samozřejmě je důležitá ta kondicionalita, tak, aby se z Ukrajiny stává dobře zpravovaná země. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Fazakaši. Děkuji za to, že jste to uh, vysvětlil tak jako obvykle velmi podrobně. Pokud tady něco bude, tak uh, si to můžete zodpovědět odpovědně. A teď má slovo pan Celer. Uh, bohužel nemáme příliš mnoho času, abych pohovořil o podrobnostech, to je dilema, ale jinak samozřejmě mohu souhlasit s tím, co říká pan Fazakáš, na základě toho, co jsem tam zažil já osobně. To platí na Ukrajině, stejně jako v jiných oblastech. Důvěřuj, ale prověřuj. A když se podíváme na to, jak jsou tam rozděleny ty reformní síly, tak výsledkem naší cesty bylo, že pokud jde o ten druhý a třetí stupeň rozhodování, tam jsou mladí lidé eh, z majdanského procesu, kteří by si přáli eh, tam dosáhnout určité pozitivní změny, ale bohužel tito lidé se nenachází na těch nejvyšších stupních. A teď tady máme dilema. My musíme podpořit tyto mladé lidi v jejich boji o změny na Ukrajině. A když potom zažívám, že eh, hlavní zástupkyně vedení toho oddělení tam musí ministrovi ukazovat svůj plat, protože předtím eh, byla v oblasti eh, podnikání a je vlastně tak obtížně nebo tak málo placená, že vlastně eh, mm, jenom těžce se uživí, tak, tak je to samozřejmě téma. Zatímco předtím, když podnikala, tak na tom byla velmi dobře. V roce 2015 byla založena agentura pro potírání korupce a ta třeba říká, nebo její zástupce říká, že eh, v rozpočtovém plánu 2016, který schválil ukrajinský parlament, eh, sám svou funkci nenalezl mezi těmi rozpočtovými položkami, to znamená, že neměl nárok na personál, na prostory, eh, ve kterých by mohl působit, takže on vlastně by vůbec nemohl začít fungovat. A byla to teprve Evropská komise a um, Evropský měnový a, a měnový fond, eh, kteří eh, tam vlastně pomohli a bylo potřeba intervenovat u prezidenta tak, aby rozpočet byl příslušným způsobem změněn a zároveň Ehm, nám ehm, ten eh, člověk v čele agentury na potírání korupce dostal na stůl tisíce případů, eh, které zatím byly u ledu a mm, říkal, že tady vlastně s těmi lidmi je naprosto přetížen, které má k dispozici a ty případy z minulosti se vůbec nemůže zabývat, může se omezit pouze na ty nové případy. Eh, které sami představují asi 10 eh, milionů eh, ukrajinské měny, které byly zpronevěřeny nebo zmizely někdy v nějakých černých dírách. Takže je vidět, že tam jsou určité pozitivní příklady, jsou tam muži a ženy, kteří opravdu chtějí pracovat pro svou zemi a těm samozřejmě náleží naše sympatie, naše podpora a tady bych chtěl navázat na to, co říkala paní předsedkyně. My bychom jí měli pomoci i přímo v místě, a nejenom v Lembergu, ale i v Oděse, v Křivárok a nebo v dalších oblastech. Já si myslím, že tam by to mělo asi větší smysl. Další věta jednoho úspěšného podnikatele kde měl eh, nějaký, nějakou firmu, eh, kde měl 170 zaměstnanců, 70% produktů vyváží. A když jsme se ho ptali, jaké doporučení by nám mohl dát, um, tak eh, on nám řekl, nedávejte vládě žádné peníze. Takže to opravdu byl uh, citlivý zásah. potom kolega se tady ptal na vývoz dřeva. Tady byl nějaký poslanec ze západní Ukrajině z oblasti Karpat, který vlastně to přednesl eh, v parlamentu na Ukrajině a na jeho podnět to bylo schváleno. A já si myslím, že tady musíme udělat dvě věci. Jednak víme, eh, že mm, na Ukrajině v této oblasti je eh, jeden z nejbohatších lesů v Evropě ve velmi původním stavu, ale dochází tady k masivním nelegálním odlesňování a, a různé zástupci celní zprávy a tak dále jsou do toho zapojeni napojeny bohužel ale i firmy z EU, eh, protože ehm, nařízení o ochraně lesů a před odlesňováním se v evropských zemích prosazuje velmi pomalu a to je vlastně taková Eh, možnost to dovážet do Evropy. Takže my tady musíme pracovat na dvou form, eh, frontách. Jinak se těším na další diskusi. Doufám, že tady padnou další podněty k naší zprávě a v zájmu našich občanů, tedy a občanů Ukrajiny, pardon, bychom měli Ukrajinu i nadále podporovat tak, aby je potřeba, aby podpora Evropské unie byla viditelná, aby bylo zřejmé, že přichází od nás a to je samozřejmě důležité, ale samozřejmě musí být také účinná. Eh, jinak děkuji účetnímu dvoru za jeho konstatování, děkuji panu eh, Farakašovi. Děkuji. Thank you. Uh, děkuji, pane Zele. Je opravdu škoda, že jsme měli na tuto diskusi tak málo času protože to téma je velice zajímavé a šlo by o něm diskutovat velice dlouho. Děkuji ale oběma kolegům, kteří se pustili do té diskuse a 8.30 ve Winstonu Churchillovi se setkáme příště, nemáme helikoptéry, tak tam asi budeme muset doběhnout, takže prosím a Pan Zéle ještě k té evropské pomoci před vstupem. Sorry, Mr. Fazakas, you could open the... Pane Fazakaši, děkuji, pane předsedu. Ano, to je ale Mission Impossible, to já vám jaksi nemohu takto významnou zprávu o západním Balkánu představit eh, v takto krátké době. Nemohl bych to třeba řekl, třeba říci někdy, někdy jindy? Třeba, že bychom někam šli, eh, pokud s těmi ostatními, pokud ti ostatní tedy nepůjdou na, ten, eh, na tu druhou schůzi, která se týká ECOFINu, Pan předseda, ano, prosím, udělejte to co nejrychleji, anebo bychom to mohli až po tom absolutoriu odložit. Já bych já bych velmi se přimlouval za to, abychom to odložili, protože si myslím, že je to také velmi důležitá zpráva a je ještě obsáhlejší než zpráva o Ukrajině, protože to zahrnuje několik zemí. Je poprvé, eh, kdy eh, Evropský účetní dvůr provedl metaaudit a já si myslím, že to bude mít i dopad na diskuzi pokud jde o přeskum v polovině období, takže bychom si na to měli vyhradit více času než pouze 10 minut. Takže skloním se k tomu, abychom to posunuli. Dobře, já si myslím, že to je velmi rozumné a moudré, takže můžeme se na tom jistě shodnout, že to eh, odložíme, odložíme na duben, kde budeme mít eh, možnost vést delší diskuzi. Děkujeme vám za váš návrh. Eh, je to velmi moudré, jako obvykle z vaší strany. Tak a teď tady máme poslední bod, různé a další zasedání, bod 7. Pane předsedo, ještě k tomu případu, který zmínila paní Gresle a k tomu, jak říkala, že jí bylo líto, že ta účast na delegaci do, na Ukrajinu byla velice slabá. A mně také ona říkala, že je škoda, že já jsem se nemohl zúčastnit, bych jsem byl pozván. Pan Kukan to určitě potvrdí, že já jsem vždy velice poctěn, když jsem pozván na jakoukoliv delegaci. Již třikrát jsem se k vám připojil v Bělehradě, ale tentokrát jsme měli trošku takovou obavu, že ty projekty, které jste navštěvovali, nebyly námi vůbec auditovány. Takže jsme si říkali, zda to je vůbec k něčemu přispěje, pokud eh, s vámi pojedeme. Nicméně možná by bylo dobré, abyste do zápisu uvedli, Eh, toto prohlášení účetního dvora, že od teď, kdykoliv nás pozvete jakožto členy, abychom se účastnili delegací, tak se velice rádi a prioritně budeme těch delegací s vámi účastnit. Ano, a my vás pozveme na, na kávu nebo možná i na pivo. Okay, one final thing. A ještě úplně jedna poslední věc na závěr. Já chápu, že pan ředitel zde je. My jsme tedy o tom měli hovořit a já se velice omlouvám generálnímu ředitelství, že to musíme odložit. Vy asi tedy zítra zase jedete zpět, že? On je to ten problém s tím, když jsou ta jednání organizována ve Štrasburku a navíc ještě pozdě večer, takže